přejdeme dál, budeme pokračovat v našem zasedání. Naším čtvrtým bodem na pořadu jednání Yeah. Uh, oh, yeah, yeah, yeah. I know.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 Eh, kolegové, eh, pustíme se do čtvrtého bodu na našem pořadu jednání, což je hlasování. Eh, prosím, ověříme funkčnost vašich hlasovacích kartiček. Nyní dejte je do strojků. Zahajuji hlasování, ověříme funkčnost zařízení a jestli jsme zde všichni. Ano, funguje to. Prozatím žádná politická skupina se nepokusila hlasovat příliš mnoha členy. Nejprve tedy vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. E, návrh 1 e, schváleno, kompromis A ve dvou částech. První část, kdo je pro, První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní eh, návrh 10, kdo je pro? Návrh 10, kdo je pro? Proti? Eh, myslím, že byl, že byl zamítnut, ale ověřím elektronicky návrh 10. schválen. Enrique, já jsem myslela, že vy jste sám uh, hlasoval pro, ale přidalo se k vám řada dalších. Uh, návrh 11, kdo je pro, proti. Znovu ověříme, není to jasné. Návrh 11, ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. You close the vote. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 12, kde je pro? 12, kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 13, kde je pro? Proti? Myslím, že eh, je to stejnou většinou schváleno, ale ověřím elektronicky 13. Závěr hlasování. Končím hlasování. 10 ku 9, takže to nebylo tak zřejmé. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní návrh 18. Druhá část návrhu 18. Kdo je pro? První část je pokryta kompromisem B, takže kdo je pro druhou část, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis C, kdo je pro, C, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. E, návrh 38. Na další stránce 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 41. Kdo je pro? Proti? Ověříme 1.40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 47, kdo je pro? Proti? Ověříme 47, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro? Ve dvou částech. První část kompromisu F, kdo je pro? Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, také schváleno. Ověříme druhou část. Ověříme druhou část kompromisu F. Končím hlasování. Není žádný zmatek, říká předsedající, je to v pořádku. Takže teď hlasujeme o druhé části návrhu 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kolegové za zelené, uh, akceptujete? Je to zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou, kdo je pro, proti, zdržel se, jasně schváleno. 57, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 58, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 62, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 63, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 65, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 67, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis G, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 70, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Ověříme 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 10 ku 8. 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 78. Kdo je pro? Ověříme 78. Zahajuji hlasování. Ještě dva by měli hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 10 ku 9. 80, kdo je pro? Oběříme osmdesátku. Schváleno. 10 ku 9, 81, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. A závěrečné hlasování provedeme elektronicky. Zahajuji hlasování. ale lidé nehlasují, nebo tak. Hlasujeme, prosím vás, elektronicky závěrečné hlasování. Kolegové, pořád ještě. Tady to nefunguje. Jestliže něco nefunguje, tak nám to řekněte. Musíte tam zmáčknout to tlačítko. Který? Tak teď už všichni hlasovali, končím hlasování a návrh byl přijat 13 plus 3 e, proti a 3 se zdrželi. Takže nyní přistoupíme k dalšímu hlasování. So we go to... A to je kontrola uplatňování práva Unie, výroční zpráva za rok 2014. No, no, it's okay. It's the same. So compromise A. Kompromis A, kde je pro a proti. Dobrá, takže to musíme zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o kompromisním návrhu A. Ono tím, že je to kompromisní návrh, tak já bych chtěla si být jistá. Myslím, že ten výsledek byl jasný, ale takže je to zamítnuto 7 k 12. Tak, co teď? Takže pozměňovací návrh jednak kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kde je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 3. E, je to pozměňovací návrh číslo 3, kde je pro? Proti? Zdrželi se, zkontrolujeme. Elektronicky budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 3. Close. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Návrh 4 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 5 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 7 pro proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, proti, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 8 a návrh byl přijat. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, 13 pro, proti, zkontrolujeme návrh 13, zahajuji hlasování. Closed. And it is rejected 9 to 10. Amendment 14. A 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, 15 odpadla, protože jsme přijeli 14, takže 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17, tady máme dvě části. První část, kdo je pro, proti, Drželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti. Takže zkontrolujeme druhou část pozměňovacího návrhu 17 hlasujeme. Návrh byl zamítnut. 18 pro, proti, zkontrolujeme, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 18 elektronicky. Končím hlasování a návrh byl přijat. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl říct před závěrečným hlasováním jednu věc. Naše frakce rozhodla, že bude hlasovat proti tomuto stanovisku. Je to jasná politická linie naší frakce hlasovat proti jakémukoli stanovisku nebo zprávě, která pochází eh, od eh, skupiny paní Marie Le Pen. To říkám jasně a mrzí mě, že někteří naši kolegové se připojují ke krajní pravici tady ve výboru pro ústavní

Já, uh, eh, mis, já tak já budu mluvit anglicky, doufám, že pan Preda nebude rozhodovat o tom. Nevadí, když budu mluvit nizozemsky? Dobrá. And Mr. Does Mr. Preda mind that I speak? Bude vadit panu Predovi, když budu mluvit nizozemsky? Ne, dobrá. Uh, Takže ještě jednou, normálně bych se nevyjádřil, ale já chci srdečně poděkovat sekretariátu za spolupráci v plynulých týdnech. A pan Breda, tak se jmenujete, že? Já vás chci varovat. Já si myslím, že v tomto výboru někdo, kdo by řekl, že není ochoten ke kompromisům, na základě toho textu, který jsme tady měli, tam nebylo nic kontroverzního ani sporného a Eh, nestálo tam eh, ani nic eh, v rozporu s myšlenkou, že můžeme dospět k přijatelném zprávě. Takže to, co pan Breda teď dělá, vlastně to je něco, to je způsob práce, který neznáme, ale to, jak reaguje, to asi, asi mm, odpovídá pozici mé frakce v budoucnu v parlamentu. Eh, děkuji, Majte. Ano, děkuji. Já eh, jsem dobře slyšela, myslím, že v AFKu jsme s tímto stanoviskem problém neměli. A jak se španělsky říká, nemůžeme vytáhnout těžké zbraně, jako nemůžeme na vrabce s kanonem. A myslím si, že jsme pracovali zcela normálně a nesouhlasím s tím, co říkáte. Tak to totiž ve výboru nebylo. A já s tím stanoviskem musím souhlasit. Násilný populismus, to znám lépe než vy. Já jsem se právě setkala s populisty a demagogy a musela, potřebovala jsem ochranku, takže nevím, proč bych hlasovala proti tomuto stanovisku. Paní Kaufmann? Schlussabstimmung äh, möchte ich auch für im Namen unserer... Uh říci jménem naší frakce, že si nemyslíme, že jde o otázku, kdy střílíme eh, dělem na vrabce. Eh, to eh, v politickém sporu s nějakou frakcí, která zastává nacionalistické a rasistické pozice. My jako sociální demokraté proti tomu vždy budeme zcela rozhodně bojovat a to, co zde v tomto výboru hraje zvláštní úlohu, tady jde o frakci, která Eh, zcela otevřeně říká, že chce rozbít Evropskou unii, že je pro eh, Lepenovou a my jsme pro eh, Evropu a my si Evropskou unii přejeme a proto i tímto hlasováním chceme toto dát najevo Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Martin Messerschmidt, máte slovo. Listen, the idea of... Ideál demokraticky zvolených lidí Eh, je, ně, to je něco, s čím nelze souhlasit. Eh, to, co prohlašuje Národní fronta, je eh, něco, s čím absolutně nemohu souhlasit, ale pokud bychom takto jednali, tak mnozí v tomto parlamentu bychom si, kdybychom si měli vybírat, eh, vybírat pravodaje, tak potom eh, by spousta lidí se s dalšími, se spoustou dalších lidí nechtěli pracovat. A já musím říct, že přijít s tímto teď, po té, co výbor týdny trávil práci, prací nad tímto dokumentem, je poněkud dětinské. Máme koordinátory z EPP a z jiných Eh, eh, frakcí, kteří eh, schválili, že pan Anemans může být zpravodajem. A proč tedy říkat teď, v této fázi, že důsledky té, tohoto dokumentu, na kterém se shodli, že zamítneme, protože to není, to není prostě je to směšné a dětinské a to mě opravdu na tom nejvíc mrzí. Uh, Terry za zelené. Já se nechci pustit do žádné velké ideologické diskuse. My budeme hlasovat proti, protože náš pozměňovací návrh 16 eh, neprošel. Samozřejmě, tedy Kabra se eh, pozměňovací návrh, jo, pro GUE, za GUE, Barbara Spinelli. Já jsem chtěla říci, že bych spíš měla sklon hlasovat proti, ale spíš na plenárce. Já budu na plenárce hlasovat proti pozměňovacím návrhům, ale když už proběhla rozprava o dokumentu stínový zpravodajové přijali kompromisní návrhy, tak mi to připadá divné potom dodatečně nehlasovat ať už pro nebo proti, podle toho, která frakce to předkládá. Já za svou frakci budu hlasovat proti, protože příliš mnoho našich pozměňovacích návrhů neprošlo. Děkuji. Vážení kolegové, takže už všichni vystoupili, nikdo další nechce slovo, takže můžeme hlasovat a toto je závěrečné hlasování, takže budeme hlasovat elektronicky. The vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 15 hlasy proti čtyřem. Já jsem předsedkyně, hlasovala jsem pro, chtěla jsem to vysvětlit, přestože jsem členka mm, této frakce. Normálně bych hlasovala s frakcí, ale teď já tady zastupuji trošku jiné zájmy, takže e, jsem byla pro tento dokument. Takže to jsme prohráli a nebude stanovisko k tomuto tématu. Takže tím jsme skončili. Vážení kolegové, prosím my bychom chtěli hned zahájit schůzi koordinátorů, kdyby to šlo, protože máme dlouhý program, málo času, někteří musí na Ukrajinu, takže musíme rychle koordinátoři, prosím vás, zahajuji schůzi koordinátorů. Každý, kdo nepatří na schůzi koordinátorů, prosím. To respect the